OK. Ještě raz prosím všech nezainteresovaných. Ještě jednou prosím přeju všechny, eh, kdo eh, nechce vysvětlovat, tak opusťte sál a nyní přejdeme k vysvětlení hlasování. Jako první bude zpráva na Mato víceletý plán pro tu nějaká obecné, víceletý plán pro populace tu nějaká obecného, paní, pan Barandika. Gratuluji. Toto je dobrý den pro rybáře, eh, kteří loví tuňáků, především v okolí Kanárských ostrovů. Eh, Kvóty musí být spravedlivější pro tuňáky. Musíme zohlednit tradiční typ eh, drobného rybolovu a udržitelnější způsob rybolovu. Ehm, plán obnovy funguje, nicméně eh, je možné zvýšit kvóty a tento nárůst kvót musí být um, založen na mm, drobném rybolovu, který nyní má velice malou kvótu, kterou lze vyčerpat za 24 hodin velkou flotilou. A byla široká podpora mého, závě- mého uh, příspěvku. Já usiluji udržitelnější rybolov a spravedlivější kvóty na tuňáka. Děkuji. Doufám, že, myslím, že jsem dával slovo paní Izaskun Bilbao Barandika. takže dámy mají přednost. Takže nyní paní Izaskun Bilbao Barandika. Děkuji, pane předsedo. Já chci podpořit eh, toto nařízení, které Eh, doporučení eh, převádí do legislativy a je v souladu s vědeckým doporučením. Je to důležité především pro citlivé středomořské ekosystémy, to jsou ty nejcitlivější eh, regiony na planetě. Abychom obnovili drobný rybolov, musíme mm, to muselo mě pracovat. Proto podporuji tyto návrhy, které mají dát větší uznání drobnému rybolovu který má nízký dopad na mořské ekosystémy a větší selektivita mm, vybavení rybářského náčiní mm, také umožňuje větší zaměstnanost v daném regionu. Je důležité rozlišovat mezi jednotlivými flotilami, mezi drobným um, rybolovem a velkým průmyslovým rybolovem. Tento parlament Ehm, vzal na vědomí doporučení regionálních ehm, poradních orgánů pro rybolov a nemělo by to prostě být jenom aktem v přeneseném pravomoci komise. Děkuji. A nyní paní Paloma López Bermejo. Sí, gracias, presidente. Quiero utilizar... Děkuji, pane předsedo. Já Chci využít této příležitosti, abych vysvětlila, proč jsem se zdržela hlasování této zprávě. Protože během mm, postupu této zprávy z parlamentu do rady se něco ztratilo, totiž obhajoba tradičních eh, kvót pro Almadrave eh, tu nějaká obecného. Nestačí to jenom zmínit, je to třeba podporovat a obhajovat je to rybolov, který má mm, vazbu na daný region. Zaměřuje se na udržitelné ekologické eh, hospodaření, i když eh, mm, ty eh, kvóty nebyly alokovány spravedlivě. Tento parlament ty argumenty zná, ale musíme to obhajovat důrazněji v budoucích diskusích s radou. Nevzdáme se tohoto závazku, domníváme se, že pilotní projekty by měli ochraňovat rybolov tu nějaká modrého a modrába a nějaká obecného. Doufám, že tato iniciativa si získá většinou podporu. Nyní před, nedám slovo panu Gabrielovi Mato, protože už mluvil a slovo má paní Jufrida. Jufrida. Děkuji, pane předsedo. Já jsem hlasovala pro tuto, uh, tento dokument, protože to je v našem, v náš prospěch a našem moře, zejména středozemní moří, uh, vlastně má to nějaká obecného. Ale chtěla bych zdůraznit, že lidé úsilí pro to, aby dodržovali dané limity, které na ně byly uvaleny. A eh, právě rybáři by měli být ti, kteří se mají vrátit k rybolovu, ale bohužel tomu tak není. Nárůst eh, kvót, eh, který reagoval na nárůst populace, Eh, tu nějakého obecného, nijak nesouvisí s těmi drobnými rybo, rybo, rybáři. Jsou to velké, velké rybářské společnosti, které se obohacují. A ehm, myslíme si, že to může zasáhnout tisícem drobných eh, rodinných podniků, které žijí z moře. Evropská ehm, rybářská politika by měla si vybrat správný směr. Já navrhuji směr eh, udržitelného tradičního drobného rybolovu. Já volím drobné rybáře, což jsou ti, kteří eh, staleť po staletí eh, vlastně pracovali na moři a teď jsou utlačováni jednotlivými předpisy, které vůbec nesouvisí s udržitelností životního prostředí a rybolovu. Honorable Jufrida. Jufrida. Hm, teď eh, vysvětlení další zprávy, která se týká příslušnosti rozhodného práva, uznávání a výkonu rozhodnutí v všech eh, majetkových poměrech v manželství. Michela Joffrida, prosím. Grazie. Ho votato a favore di... Děkuji, já jsem hlasovala pro tuto zprávu, protože Eh, se týká norem, a, eh, které se velmi rychle mění je třeba je přizpůsobit výzvám a novým rovnováhám, které se objevují ve společnosti. Schengen, Erasmus, mobilita mezi jednotlivými zeměmi, to všechno pomohlo k tomu, že se stále šíří eh, nové evropské páry, pokud bychom je takto chtěli definovat. Jde o rodiče, rodiny, které bydlí v jednom členském státě, dům mají v nějakém jiném členském státě a majetek a nemovitosti mají například ještě v dalším členském státě. A my se díky tomu snažíme eh, vlastně bořit hranice a díky tomu ale potřebujeme takové nové předpisy a Unie musí podporovat tyto evropské rodiny, zejména tím, že ustatníme dialog mezi členskými státy a tím, že se jasně rozhodneme o, jaké, o tom, jaká je příslušnost eh, v, eh, ve věcech majetkových poměrů v manželství, tak aby bylo jasné například, jaký je příslušný soud a podobně. Děkuji. Říká vám předsedající. A e, nyní nastala vlastně jediná situace, kdy e, jeden europoslanec si vzal slovo dvakrát po sobě. Nyní přejdeme dál ke zprávě Kavada. To se e, týká e, majetkových poměrů partnerství. Pan Pospíšil

ve východním Kongu, paní Jufrida. Děkuji. Já jsem hlasovala pro toto usnesení, protože je správné, abychom na to poukázali z Bruselu a aby následoval naprosto konkrétní akce, která bude reagovat na to, co se děje teď v Kongu. Desetitisíce mrtvých eh, uprchlíků, eh, obrovské hrozné činy, které jsou páchané na dětech a ženách. Dochází tam k násilí a to díky tomu, že tam vlastně chybí e, řádná zpráva a díky tomu z toho profitují e, různé subjekty, jsou tam ozbrojené skupiny, 30 tisíc rodin kvůli tomu muselo opustit své domovy a to jsou ještě ty šťastné rodiny, kterým se podařilo přežít. A potom jsou tam také um, ty modré um, složky, ty nebyly schopny zabránit masakrům, což je opravdu znepokojivé situace v Kongo, kromě toho, že dochází k nespravedlivým obětem, tak tady hrozí riziko, že se zdiskredituje mezinárodní společenství a OSN. A evropská politika proto by měla být mnohem silnější a konsistentnější. Ehm, vlastně migraci nezabráníme, jestliže eh, nezajistíme mír v Africe. Eh, grazie. Děkuji bardzo, paní posou. Eh, a teraz... Děkuji, paní poslankyně. Cecil Kašetu Kienže. Paní Kienže. Děkuji, pane předsedo. Eh, žádný soucit vůči těm, kteří páchají tyto hrozné trestné činy. Parlament eh, chtěl osvětlit ty masakry, které devastují úplně celá území na východní části Konga. Je tam eh, spirála násilí, která se nezastavuje. A je třeba ji zastavit velmi autoritativním způsobem a včasným zásahem, protože pokud tak neučiníme, tak to může eskalovat dojít k destabilizaci celého regionu eh, okolo jezer. Je to věc, která se v tomto regionu řeší už celá léta. A ehm, je to rys populace, která vlastně obývá toto území. Dnes tento parlament ehm, vyjadřuje souci s populacemi, které žijí na území Konga. Honorable Kienge, Eh, a teraz zpravozdanie. A teď Um, pan Krasnodemský, Forum strategické rámce um, ruské spolupráce ve vzdělání a školství, paní Jufrida. Děkuji, já jsem hlasovala pro tuto zprávu, protože jsem pevně přesvědčena o tom, že velká část problémů, které Evropa teď prožívá, je z velké části Eh, dáno danou situací, ale můžeme je překonat vzdělávání odborným příprav, eh, odbornou přípravou, čiže to násilí, radikalismus, náboženský radikalismus a tak dále. To jsou všechno situace, které můžeme vyřešit tím, že budeme mít silnou evropskou kulturu, která bude uzrávat eh, na univerzitách, v kulturních centrech a tak dále. A nejde jenom o školy a o učitele, kteří by měli být zapojeni. Vzdělávání odborná příprava může být také neformální. Máme tady pas eh, dovedností, tak abychom dali stále větší eh, hodnotu a váhu eh, dobrovolné činnosti, zejména pro ty, kteří se nemohou zapojit do studií, tak jakýkoliv pozitivní zkušenost, jakákoliv pozitivní zkušenost, zapojení se vede k růstu a je to příležitost ke vzdělávání a rozvoji. A díky tomu mohou potom najít to sobě pracovní místo. Evropská unie musí každým způsobem podporovat kulturu vzdělávání odborné přípravy, tak abychom našim mladým dali větší příležitost se rozvíjet jako evropští občané a jako profesionálové, tak aby byli Eh, schopni eh, konkurovat za rovných podmínek. Děkuji a eh, nyní mm, bude vysvětlení hlasování zprávy Paloma López Berecho obnovitelné zprávu o pokroku energie z obnovitelných zdrojů. Paní Jufrida má slovo. Já jsem hlasovala pro toto usnesení, protože jsem si jistá tím, že obnovitelné zdroje energie jsou budoucností Evropy a nejenom Evropy a nejenom pro životní prostředí, ale představují také ekonomický impuls jednotlivým území. Například moje regi- můj region, jako jižní část Itálie, tedy Sicílie, tak to je jeden z regionů, který by se mohl stát takovým eh, experimentálním uzlem pro rozvoj eh, obnovitelných zdrojů energie a dokonce by mohl být eh, soběstačný. A ale naproti tomu tam dochází k obrovské úrovni znečištění. Až tady například hovoříme o ropě. Je jasné, že pro rozvoj čistých energií mm, potřebujeme velkou politickou vůli, ale zejména je zapotřebí pomoci regionům, které využívají strukturální fondy, protože současná politika o soudržnosti, pokud jde o to procentní část, která jde na obnovitelné zdroje energie, tak ta pouze 1,4 A je třeba usměrovat, eh, přísluš, usměrňovat příslušné prostředky právě směrem k regionům, které mají bohaté zdroje, ale jsou slabší eh, z hlediska plánování například. Obnovitelné zdroje energie, to je klíč pro růst a proto, abychom vytvářeli čistší města a zdravější životní prostředí a také tím pádem lepší Evropu. Eh, Děkuji. A nyní má slovo paní Bilena Borzan. Já jsem ráda, že Chorvatsko se blíží splnění cílů stanovených komise a chci zmínit význam informování spotřebitelů a roli spotřebitele e, e, jako producenta energie. Um, systém musí fungovat, aby bylo možné ho kontrolovat průměr na domácnost by mohla ušetřit až 30 na zatopení a klimatizaci. V některých zemích musí um, potřebuje čekat měsíce, než změní operátora a pro, je třeba zjednodušit přístup k sítím spotřebitele. Kromě toho byl přijat eh, rámec pro testování zařízení v přirozených podmínkách, ne v laboratoři. To je velmi důležité a z studie hovoří o eh, programových efektech, které by tam také měly být začleněny. Máme přece spoustu práce na obnovitelných energiích a energetické efektivitě a eh, spotřebitel musí být jádrem tohoto procesu, srdci tohoto procesu. Děkuji vám a gratulujeme eh, k fotbalovému týmu chorvatskému. porazili Španělsko. A nyní pan Sogor, kterému taky gratuluji, protože Maďaři jsou na tom dobře. Uh, Mr. Uh, Chobo Sogor is absent. A, pan Sogor tady není. To je škoda. Pan Sean Kelly má slovo. Neposlední řadě. Já jsem mm, podpořil tuto zprávu, stejně jako většina ostatních poslanců. 444 eh, pro, jenom 103 proti, což ukazuje, že poslanci tohoto parlamentu jsou, eh, to myslí vážně mm, s dosahováním cílů KAP 21. A nyní máme skvělou příležitost dosáhnout toho, aby obnovitelné energie byly k dispozici. Jak řekl předseda komise na začátku svého mandátu, musíme být lídry eh, v tom, této oblasti a musíme udělat víc v oblasti výzkumu. V mé mm, okrsku výzkum Eh, probíhá výzkum energie z vln a je skvělé, že podobné technologie máme k dispozici a musíme je využívat. Děkuji. Děkuji. Pane Kelly. A přejdeme k zprávě PIPR. Eh, zpráva o provádění směrnice o energetické účinnosti. Máme tedy vysvětlení hlasování. Jako první má slovo paní Jufrida. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já jsem hlasovala pro eh, zprávu o eh, provádění směrnice o nekritické účinnosti, protože letošní rok byl klíčovým rokem pro to, abychom se nad tím zamysleli a také šlo o definici nových cílů pro životní prostředí pro energetiku. Eh, měli jsme COP21, tam byly stanoveny velmi ambiciozní cíle pro životní prostředí, které zjevně trpí. A přesto to vypadá, že Evropa není schopna do roku 2020 splnit cíle, které se stanovila, to znamená snížit o 20 emise CO2. A proto je na místě se zeptat, co tady nefunguje. Já si myslím, že téma životního prostředí energetiky, eh, je to dáno také určitou rigiditou evropských pravidel a to má eh, velký dopad eh, také na eh, krizi eh, a souvisí to s krizí, kterou teďka Evropa prochází. Cíle energetiky a mm, pro politik prostředí životního, tak ty nesmí zapomínat na nezbytnou flexibilitu, tak abychom, doká- abychom dokázali reagovat na změny a musí docházet také k celosvětovým transformacím. Jde o energetickou účinnost, musíme se zaměřovat na zelenou energii, tak abychom tedy uspěli. Děkuji. Norvalo Giuffrida, Eh, a teraz eh, głos zabierze eh, pan poseł. Teď dostane slovo pan poslanec Kelly. Děkuji, pane předsedo. Toto je důležitá zpráva a byla poměrně kontroverzní. Musíme ale pochválit zpravodaje pana Pípra, který odvedl skvělou práci a byl ehm, schopen dosáhnout kompromisu. Díky tomu máme naší frakci velice důležitá, důležité hlasování a doporučili jsme hlasovat proti této zprávě. Já jsem šel proti doporučení naší frakce Měl jsem na mysli svoji vlastní zemi, byl jsem sám v Paříži, viděl jsem, jak je důležitá celá otázka obnovitelných energií a mm, proto jsem si myslel, že by bylo důležité hlasovat pro tuto zprávu. Já doufám, že budeme schopni překonat celou kontraverzní stránku té věci. Děkuji, pane poslanče. A Mm, pane Kelly, vy, vy byste mohl být vzorem pro mě. Vy skutečně dodržujete řečnickou dobu. Děkuji vám. A poslední řečník, který, jak z Bible víme, poslední nakonec eh, má slovo, eh, má pravdu, takže za nezařazené pan Korvin Mike. Eh, děkuji, my jsme hlasovali proti oběma eh, zprávám a já jsem skutečně zděšen, že hrstka ignorantů rozhoduje o velice důležitých tématech. V Evropské unii se Evropa nevyvíjí. Jak se můžeme vyvíjet, když plyn v Americe je čtyřikrát levnější než v Evropě, v Číně třikrát levnější? Jak můžeme konkurovat? Já si nemyslím jenom, že EU má vždy pravdu, ale ti, kdo prosazují boj proti klimatickým změnám a globálním oteplováním, kteří ničí evropskou energetiku, tak by měli být eh, pohnáni před soud a odsouzeni za to, co udělali tomuto regionu. Děkuji. Nyní uzavíráme vysvětlení hlasování. To byl poslední bod na pořadu jednání a já vám chci poděkovat všem poslancům, všem zaměstnancům, tlumočníkům ve všech kabinách. Přeji vám dobrou chuť a zápis z dnešní schůze bude předložen na začátku